se trvale snažíme řešit v rámci našeho politického dialogu s Čínou. Děkuji. Thank you, Děkuji, pane komisaře. Mám zde šest návrhů závěru dané rozpravy. Tím uzavíráme celou rozpravu a hlasování proběhne po ukončení celé rozpravy. Další bod na programu je Barma a volby, průběh voleb a propuštění, propuštění vedoucí představitelky opozice Aung San Suu Kyi. Nejprve je zde paní De Kaiser přihlášená a máte minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Někdy přijdou dobré zprávy. Já bych ráda, aby se všichni vzpomněli na to, jak dojatí jsme byli, když jsme v televizi viděli propuštění Anson Suti. Byli jsme všichni velmi dojati. Všichni jsme to prožívali s ní. Je to úžasná žena. Dostala Sacharovou cenu, jednu z prvních v roce 90 a z jed, 15 let od té doby z těch 21 strávila ve vězení. Je to symbol co může žena politička udělat, když byla na svobodě, tak nadále vyjadřovala svůj odpor a své názory. Myslíme se, že její propuštění bylo velmi křehké, protože propuštěna už v minulosti byla a pak byla zase uvězněna a bylo jí uloženo domácí vězení před eh, volbami prošly zákony, které omezovaly svobodu projevu, svobodu vyjadřování, svobodu voleb a stále ještě existuje 22 tisíc politických vězňů. Je to jedna z nejhorších diktatur na světě a rádi bychom, aby pánské úřady respektovaly svobodu projevu, svobodu vyjadřování, aby propustili politické vězně. My klademe velkou důvěru v tuto ženu. Doufáme, že jednou přijede sem do Evropského parlamentu. Rádi bychom, aby si udržela tento smysl pro svobodu v této zemi, kde jsou svobody potlačovány. Týden po volbách Aung San Suu Kyi byla propuštěna z domácího vězení poté, co tam strávila 15 z posledních 21 let za své demokratické myšlenky. V, v filmu Green Wave bylo řečeno, že v okamžiku, kdy jsem vystoupila z vězení, tak jsem si uvědomila, že jsem vystoupila z malého vězení do velkého vězení a to eh, vězení se jmenuje Irán. Lidé by neměli žít v malých nebo velkých vězeních za své myšlenky a Evropská unie bude bojovat za to, aby prosazovala tyto svobody a aby dbala na to, že Aung San Suu Kyi bude v bezpečí, ačkoliv je pod dohledem bezpečnostních složek. Vítáme propuštění, ale musíme dále prosazovat svobody všech občanů. Ty jsou systematicky omezovány prostřednictvím místní ústavy a prostřednictvím vojenské chunty. I, kdyby ty vol, I když ty volby byly um, realizovány v této atmosféře, musíme konstatovat, že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 Volby, které proběhly v listopadu, byly naprostou fraškou. Nedostali jsme se v Barmě blíže demokracie. Paní Aung San Suu Kyi byla sice propuštěna z domácího vězení, ale stále ještě je více než 2000 politických vězňů v této zemi a ty nebyly propuštěni. A před několika dny jsme dostali informace, že vojenská chunta v Barmě blokovala celou řadu médií. A to znamená, že mediální svoboda v Barmě naprosto nefunguje. Nyní musíme apelovat také na Čínu, aby bojovala, aby působila proti této chuntě. Chtěl bych poděkovat panu Buskovi za to, že paní Aung San Suu Kyi obdržela Sacharovou cenu. Děkuji mnohokrát, paní Lochbire. Minuta a půl. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, obrázky Aung San Suu Kyi, vedoucí opozice v Barmě, poté co opustila domácí vězení. Tyto obrázky máme všichni v paměti. Ukazují osobnost, která není zlomená, navzdory tomu, že byla léta izolováno. A nikdo nepochybuje o tom, že tato osoba bude dále bojovat za demokracii ve své zemi. Veškeré kroky směrem k demokratizaci a zlepšení problematické situace s lidskými právy v Barmě, to je něco, co je třeba uvítat. Ale nebude to jednoduché. Ústava, která po nesvobodných volbách platí, eh, staví eh, prezidenta nad zákon a eh, stanovuje také beztrestnost pro porušování lidských práv. To je něco, co EU musí kritizovat. Stejně tak jako probíhající porušování lidských práv vůči etnickým menšinám. Etnické menšiny jsou často eh, vyháněny ze své země a děti jsou rekrutovány, rekrutovány jako eh, vojáci. Je třeba, abychom se snažili získat země, které mohou ovlivnit eh, barmskou vládu. Je to například Čína a Indie. Musíme se snažit o to, aby tyto země bojovaly za lidská práva v Barmě. Je nutné aby závazky v azijské eh, chartě lidských práv byly realizovány. Eh, členské státy se v této chartě vyzývají eh, k tomu, aby zasáhly ve chvíli, kdy dochází k systematickému porušování lidských práv. Děkuji, pan Tavares, 1,5 minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve k volbám. Jak už bylo řečeno, volby eh, proběhly v atmosféře strachu a zastrašování. Bylo to skutečně velmi nepříjemné a mm, civilisté byli vojenským režimem značně zastrašováni. Tisíce osob eh, museli uprchnout do Číny. V Číně je opravdu velké množství banských uprchlíků a v některých částech Barmy hrozilo nebezpečí ozbrojeného konfliktu. Samozřejmě to, že byla propuštěna Aung San Suu Kyi, je zdrojem veliké radosti a slyšíme to velmi rádi. A jistě doufáme, že tuto ženu jednou budeme moci přivítat v Evropském parlamentu, ale zůstávají tady stále další velmi naléhavé otázky a to je zejména propuštění více než 2000 politických eh, vězňů, kteří jsou zadržováni ve eh, velmi stísněné atmosféře. My v Evropské unii bychom měli opravdu ze všech sil eh, se snažit eh, apelovat, aby se situace v této zemi změnila, nenechat se nějak ukolébat, nepolevovat v našem úsilí. Je potřeba se zasazovat o obranu lidských práv, ale je potřeba to dělat zejména více konsistentním způsobem. To musí být, to musí být užívány i obchodní kontakty. Například, když se podíváme na kontakty v oblasti eh, ropného průmyslu, firma Total, tak eh, příjmy z ropy tvoří velkou část příjmů eh, vojenské chunty. A přesto Evropská unie jakoby celou tuto, celý tento potenciál ignoruje. Děkuji, slovo má pan poslat. Jedna minuta, prosím. Paní předsedající, také jménem kolegyně Andriky Jene jsem velice rád, že naše nositelka Sacharovovy ceny byla propuštěna, ale stále ještě minimálně 2200 politických vězňů je eh, vězněno ve strašných věznicích eh, vojenské diktatury. A to je E, nepřípustné. Musíme být velice kritičtí a velice obezřetní. Byla to nyní jenom e, kosmetická operace, anebo ty brutálně e, zmanipulované volby ukázaly pravou tvář režimu. Musíme využít všech nástrojů, abychom přinutili chuntu ke změně. Tato změna může přijít poté, co budeme trvat na tom, že naše nositelka Zacharovovy ceny skutečně v prosinci přijede sem, že bude moci převzít po, dva, 20 letech svoji cenu a že se a, že bude moci svobodně žít. Jenom tak se něco změní pro národ, který trpí desetiletí pod vojenskou diktaturou. Děkuji nyní řečníci za politické skupiny. Nejdříve jedna minuta pan Preda za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. V prvé řadě mi dovolte ocenit, že došlo k propuštění Aung San dlouhleté vězenkyně v, ba- v Barmě, které bylo uloženo domácí vězení. Já doufám, že budou následovat další propuštění dalších politických vězňů, kteří tam stále ještě jsou, jak říkali kolegové. Tohle nestačí, to je jenom takové na oko. Mělo by dojít k dalším propuštěním. Pokud jde o rekonstrukci strany Národní ligy pro demokracii, jejich práva byla krácena před volbami. A mezinárodní tlak by měl sílit, protože vojenská chunta stále ještě se nezapojila do demokratického procesu. Právě naopak, volby nebyly ani svobodné, ani spravedlivé. A proto bychom měli nadále věnovat pozornost této zemi. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem rád, že jednotnost Evropské unie se zde projevila. Já jsem četl prohlášení rady na toto téma a nikdo se nenechal zmást těmito volbami. Všichni vítají propuštění Aung San Suu Kyi z domácího vězení a všichni ale odsuzují to, že další propuštění nebyly. Pokud to zvládneme dobře, tak tyto volby by mohly být dobrým novým začátkem pro Barmu, pokud se nám podaří chuntu přesvědčit, aby propustila další, aby úplně osvobodila Aung San Suu Kyi a nechala ji volně se svobodně vyjadřovat pokud se zlepší lidská práva, základní svobody, pokud se zlepší socioekonomické podmínky lidí na Barmě, tak možná za pár let bude možnost, aby se do toho zapojily další instituce a začaly pracovat s barským režimem na tom, aby budoucnost této země byla lepší. Děkuji. Děkuji paní Oiland, zdá se není v sále, takže budeme pokračovat dál. A pan Joanneki za e Prosím, máte minutu. To je tak, jak vláda uvádí. Je to tak. Vláda propustí velice známou osobnost a tím ukáže světu, že je to demokratická vláda, že respektuje lidská práva, ale za touto fasádou není nic dalšího. Nejsou zde žádné reálné konkrétní změny. Je to jenom politické divadlo. A zaplať pán že tato žena je nyní volná, ale eh, za oponou je celá řada tragédií, kteří, lidé, kteří jsou stále ještě ve věznicích. A politický vězni v Barmě stále ještě žijou ve strašných podmínkách. Domnívám se, že poselství paní Aung San Suu Kyi je nesmírně důležité. Eh, toto poselství září nad celou Ázií. Aktivisté pro ochranu lidských práv eh, v mnoha zemích se vztahují také na Aung San Suu Kyi. Nyní se dostáváme ke KHDI a prvním řečníkem je pan Kutaš. Mulțumesc, doamna președinte. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Od února tohoto roku eh, Evropský parlament požadoval propuštění Ansan Suči, která byla ve vězení v podstatě s malými přestávkami od roku 1990. Panské úřady tuto eh, významnou ženu propustili krátkoce dobu, krátkou dobu po proběhu vole. To je krok dobrým směrem, to je sice pravda, ale přesto tato, tento krok neřeší velké eh, porušování lidských práv v Barmě. Stále zůstává mnoho aktivistů ve vězení. Podle nové smlouvy bychom měli podporovat lidská práva a mm, demokracii a důstojnost všech občanů. Evropská unie by se neměla omezovat na podporu všech těchto hodnot jenom v rámci Evropské unie, ale měli bychom se dívat i jinde do světa a měli bychom se snažit podat pomocnou ruku občanům Barmy, kteří jsou utiskovány svou eh, vládou a požadují svoje práva. Děkuji, slovo má pan Carabela. Prezident, le 7 Děkuji, paní předsedkyně. 7. listopadu se konaly za posledních 21 let první volby. Možná bychom měli být rádi, že ten demokratický proces se rozjíždí, ale musíme odsuzovat tuto zemi. Nemá to, nemají ty, to, co dělat se svobodou projevu volby spočívají v možnosti svobodně se rozhodovat a to zde neexistuje. Opozice se nemůže vyjadřovat v tisku, v médiích, nemohou zastupovat celou populaci. Tato země není svobodná, je v rukou chunty, jak víme, už mnoho let. Je to velmi rigidní struktura státní moci a nakonec tam byly uspořádány tyto volby. Propuštění Aung San Suu Kyi je gesto, které musíme uvítat, ocenit, ale měla by následovat další gesta. Jsou zde další političtí vězni a musíme počkat, až budou propuštěni i oni. Děkuji a prosím pana Silvestrise. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. A compiacerci. Eh, v této chvíli všichni jistě velmi vítáme propuštění Ansansu Či a všichni máme stále na paměti ty obrazy, ty davy, které ví, vítali, když se vrátila domů a ty děti, její děti, které jí vítali, které opustila, když byly velmi maličké a teď se s nimi setkala už jako s dospělými lidmi. To je určitě velmi pozitivní gesto pro banskou opozici, ale pořád tady zbývá ještě velké množství práce. E, stále tady zůstává vojenská chunta a ta by měla pokud možno vyjasnit, zda toto bylo jenom gesto na oko, jenom takové propagandistické gesto, anebo zda se jedná o skutečně skutečný krok směrem k uznávání základních lidských práv, práva svobody projevu a tak dále. Zda se jedná o krok, který povede i k propuštění ostatních eh, politických vězňů v Barmě. A to je to, co by se vojenské chunty měla právě ptát Evropská unie. Tak to bychom měli na Barmu apelovat. Děkuji. Mnohokrát děkuji a poslední je pan Sonik. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, ještě si všichni pamatujeme ta léta, kdy Lech Valenca byl propuštěn z vězení, podobně jako Nelson Mandela. Tato propuštění znamenala určitou naději. Naději, že země budou osvobozeny, že bude ukončeno potlačování a že vlády chtějí něco změnit. Propuštění Aung San Suu Kyi je velkou výzvou také pro nás. Bez spolupráce Eh, vlád mezinárodního společenství by k tomuto propuštění nedošlo. Já si pamatuji na dobu, kdy za časů komunismu eh, v Evropě nás podporovaly západní vlády. Eh, existovaly oficiální vztahy, ale zároveň se neoficiálně tyto vlády scházely s Lechem Valencou a podporovali ho. To musíme dělat i my nyní vůči Barmě. Jsem velice eh, rád, že paní Ashton pojede do Barmy a že se chce setkat s Aung San Suu Kyi. Já doufám, že že tam eh, bude celá evropská delegace. Doufám, že eh, pan, paní Aung San Suu Kyi přijede do Štrasburku. Pan Levandovský. Já, jako všichni, bych chtěl se poklonit paní Aung San Suu Kyi, která byla právě propuštěna a získala Nobelovu cenu a Sacharovovu cenu parlamentu. Je symbolem naděje pro lepší budoucnost, kterou si zaslouží občané této země. Je zásadní, aby paní San Suu Kyi měla neomezený volný pohyb a zjevu. A Zároveň ale je nutné, aby všichni ostatní političtí vězni byli propuštěni. Je jich více než 2000, jak řekli pan Polsot a pan Preda. To umožní, aby eh, se v Barmě přešlo k lepšímu systému vlády. V Barmě proběhly volby, které neodpovídaly mezinárodním standardům, především pokud jde o možnost eh, opozičních stran zapojit se. Nicméně vítáme, že občanská společnost se mohla částečně sama zorganizovat bez ohledu tedy na eh, problémy. Některé opoziční strany se rozhodly neúčastnit voleb, voleb, ale některé další strany, včetně etnických stran, se rozhodly účastnit. Eh, vnímali volby jako určitou příležitost a to vítáme. Volby samotné nečiní systém demokratickým, ale mohou představovat určitou příležitost pro nový začátek a zároveň zavádí určitý stupeň pluralismu do systému. Navzdory eh, jasným nedostatkům můžeme vnímat tyto volby jako začátek pozitivního procesu. Pokud tomu tak je, potom to velmi vítáme. Opakovaně jsme řekli, že Evropská unie je ochotná vyjednávat s barmskou vládou, pokud barmská vláda bude chtít, aby tyto volby byly začátkem nové fáze této země. A Musíme se soustředit na to, jak odpověd bude parlament a vláda vůči společnosti. Budou nové instituce schopny zajistit eh, lidská práva a základní svobody a musíme se také soustředit na to, jestli zlepší sociálně ekonomickou situaci občanů. Aby se eh, zlepšila situace lidských práv v této zemi, je nutné vést eh, Eh, smysluplný dialog. A takovýto dialog by eh, měl vést ke změně vládnoucího systému, eh, změně, která by znamenala systém, který podporuje lidská práva a základní svobody a právní stát. Evropská unie chce podporovat takovýto proces. Budeme i nadále využívat nejrůznějších nástrojů, které máme k dispozici. Dialog, angažovanost a možnost eh, působit prostřednictvím OSN, abychom eh, pomohli vládě, aby zlepšila eh, své chování. Zároveň se snažíme navázat kontakt s občanskou společností a s částí administrativy. Zároveň chceme, aby se vláda snažila dosáhnout rozvojových cílů tisíciletí. Lidská práva, rozvoj a dialog jsou základem naší politiky vůči Barmě. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Obdržela jsem sedm návrhů eh, usnesení. Tímto končím rozpravu a přistoupíme k hlasování. A tímto se již dostáváme k hlasování.